Zasedání pokračuje, zápis ze včerejšího zasedání a přijaté texty, texty jsou k dispozici. Námitky žádné. Tím je zápis ze včerejšího zasedání schválen. Od Rady jsme dostali stanovisko v prvním čtení, včetně zdůvodnění a stanovisko komisí.